well... Drazí kolegové, vítejte na našem prvním zasedání výboru pro hospodářské záležitosti po samozřejmě ustavujícím zasedání. Dovolte, abych nejprve předložil pořad ke schválení. Nemáte-li žádné námitky, děkuji vám, pořad je schválen. Mám krátké oznámení pro vás týkající se lingvistického profilu ekonu. Jak jistě budete vědět, etický kodex eh, multilingualismu je, pravi, je soubor pravidel pro tlumočení a překlad. Náš výbor, stejně tak jako jiné, Eh, výboru eh, zůstávají, eh, tedy aktualizují lingvistický profil založený na skutečných potřebách členů. A manažování tohoto profilu je v odpovědnosti sekretariátu po dohodě se mnou, co by s předsedou. A mm, v souvislosti s požadavky sekretariát a administrativě Eh, předal požadavek na tlumočení 12, 16, 20 a 23 jazyků. Eh, když výbor dostane k dispozici zasedací místnosti, eh, většinou počet tlumočnických kabin se řídí podle počtu kabin, které jsou k dispozici v místnosti, ale rád bych ujistil členy Ekonu, že Ekon jako jeden z velkých výborů Eh, má velkou výhodu, co se týče místností a možnosti tlumočení, ovšem někdy eh, může dojít k tomu, že bude omezený počet jazyků, do kterých a ze kterých se bude tlumočit například při mimořádném zasedání ve Štrasborku a Bruselu. Sekretariat bude pokračovat v monitorování profilu a požadavku a bude je eventuálně přizpůsobovat. Ano? Tak a teď přejdeme k bodu 3 našeho pořadu a dovolte, abych mezi námi přivítal Elke König, předsedkyni jednotného výboru pro řešení krizí. Je to první slyšení v novém mandátu Veřejná slyšení se organizují eh, v eh, rámci nařízení, eh, které, podle kterého bylo zřízeno SMN, čili mm, mechanismus jednotného řešení sporů. A paní Königová naposledy byla v ekono 2. dubna roce 2019. Dnes tady představuje výroční zprávu SRB za rok 2018. Tato zpráva se soustředí na plány pro banky, které spadají pod tento jednotný výbor pro řešení krizí. Zaobírá se také, zaobírá se také řešením krizí opatření nimi a fondem. Paní Königová dostane slovo, aby nám mohla také představit eventuálně jiná témata, představit nám bankovní unii, jakož i odpovědnosti jednotného výboru pro řešení krizi SRB. Jistě to bude velice zajímavá výměna názoru. Paní Königová, máte slovo. Thank you, your chair. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. V první řadě vám děkuji za pozvání do vašeho výboru. Jsem velmi ráda, že se mohu účastnit této první skutečné schůze výboru EKON a předpokládám, je to tady poslední týden před dovolenými, takže uvidíme. Každopádně já se pokusím vzít to stručně. V první řadě děkuji, pane předsedo, za vaše zvolení do této funkce. Já se velice těším na naši nadházející práci v příštím období, protože nám leží na srdci takové věci jako odpovědnost, eh, od, mm, zodpovědný přístup a to jak nám všem, tak ve vztahu k našim daňovým poplatníkům v našich okrscích. V první řadě velmi stručný přehled toho, co děláme. Abych se chtěla podívat na některé ty oblasti, kde jsme zatím dosáhli velmi dobrého pokroku, nebo na čem momentálně pracujeme. A závěrem bych se chtěla podívat trošku do budoucna na některé ty věci, na některé ty oblasti, které vnímáme my jako klíčové priority a také výzvy a myslím si, že i z širšího pohledu jsou důležité pro radu v příštím období. Také zmíním výroční zprávu, kterou vím, že všichni jste si pročetli, určitě ji znáte na spaměť, takže tam nebudu zacházet do detailů. Dobře, nejprve několik slov eh, k nám. Vytvoření bankovní unie, a to bychom měli mít na paměti, bylo důležitým milníkem reakce Evropské unie na kolaps, na krizi z roku 2008. Bankovní unie byla nastavená tak, že stojí na třech pilířích. Jednak je to jednotný mechanismus dohledu ve Frankfurtu, druhý to jsme my, tedy jednotný mechanismus pro řešení bankovních problémů, SRB, a třetí se zatím stále buduje. Čili to byl takový společný rámec pro ochranu vkladatelů v jednotném systému po celém kontinentu. Eh, rada nebo výbor SRB je založen na jedné věci a tady musíme na tom do budoucna ještě dále pracovat a to je BRRD a SRMR. To jsou tady, tady ten právní rámec, ta směrnice a nařízení. A zatímco my se snažíme pracovat na provádění této legislativy tohoto právního základu, tak vy a rada už zároveň pracujete na novém bankovní balíčku, který vstoupil do hry na konci minulého roku a který nyní musíme implementovat. Já se k naší práci vrátím ještě za chvilku, ale v první řadě bych chtěla říct několik slov eh, k tomu, co je stále větším tématem, které je ale často špatně chápano. Myšlenka toho řešení problémů, bankovních problémů je taková, že když nějaká banka se dostane do potíží, tak bychom jí měli pomoci to efektivně vyřešit, aby to mělo co nejmenší možné dopady na daňového poplatníka. Jinými slovy řešeno už žádné záchrané Eh, vykupovací balíčky a zároveň také by zde měla být snaha co nejméně, co nejvíce, tedy minimalizovat škody způsobené ekonomice jako takové. Většina bank, a máme jich přibližně tři tisíce, bude spadat do normálních režimů národní eh, insolvence, protože jsou menší a jejich dopady na bankovní stabilitu jsou omezenější, takže by eh, spadaly do národních postupů pro případ insolvence stejně jako jakýkoliv jiný podnik, kdyby se dostal do potíží. Ale máme některé větší systémově důležité banky, jež kolaps by mohl mít velmi negativní dopad na celou ekonomiku a tady je nový koncept řešení. Je to spíše tady výjimka z pravidla, ne nějaké pravidlo. A Není to nějaký, abych tak řekla, všelek, který by měl eh, vyřešit všechny problémy, do nich se dostane banka, která krachuje, krachující banka. Eh, je to banka, která se dostává do ztráty a v zásadě by měla eh, na tom řešení se podílet hlavně akcionáři, podílníci, ne tedy široká veřejnost. Čili Tady bych zmínila případ, jak se řešily potíže Banco Popular před dvěmi lety, kde opravdu tento rámec už v zásadě fungoval. V roce 2017 jsme úspěšně se vypořádali s tímto případem řešení bankovních problémů, ochránili jsme španělské daňové poplatníky a zajistili jsme stabilitu finančního systému. V létě loňského roku, když jste se ptali, zda už je to dokončeno, tak jsme řekli, že ne, protože po eh, tom řešení bankovních problémů je třeba se zamyslet nad tím, zda to řešení bylo spravedlivé, zda na to nedoplatil nějaký věřitel. A tady ještě momentálně probíhá veřejné slyšení. My tady analyzujeme veškeré připomínky, které jsme dostali v rámci toho slyšení a doufám, že odpověď bude poskytnuta snad na konci tohoto roku nebo respektive nejpozději začátkem roku příštího. Takže čím dříve, tím lépe, ale zároveň to chceme vyřešit kvalitně, to je také důležité. A druhá věc, a to už uzavírám tu záležitost z Banko Populár, jenom abyste byli v obraze, tak my jsme eh, vytvořili a mm, dokončujeme takzvaný jednotný fond pro jednotné, fond pro jednotné řešení problémů, Single Resolution Fund, ten fond už máme nastavený na čtyři roky, máme v něm přibližně 33 miliard euro a cílem je dosáhnout do roku 2023 1% krytých vkladů. To by bylo někde kolem 60 miliard euro konečně poslední téma, abych zmínila to, na čem jsme pracovali, tak jsme vytvořili plány pro řešení problému pro všechny bankovní skupiny, které spadají do naší kompetence. A mm, naším cílem je posilovat a aktualizovat tyto plány tak, aby ty banky skutečně byly v takové situaci, kdy bude možné situaci řešit. Takže když se někdo dostane do potíží, tak prostě chceme mít k dispozici 109 plánů nebo pro bankovní skupiny. Momentálně máme 122 těch skupin, ale musíme říct, že někde došlo k dvojímu započítání, takže celkem těch plánů bude potřeba 111, protože někdy jde o to, že ta banka v, tom, v té skupině mm, spadá do stejné skupiny. Takže v zásadě 111 bankovních skupin. Obecně řečeno, chtěla bych říct si, že ten obecný rámec v rámci SRB už tady je nastaven. My teď se přesouváme z toho vytváření strategií a politik směrem ke konkrétním krokům a implementaci. Už jsme eh, pracovali s tímto sektorem a národními orgány na tom, abychom nastavili takové politiky a takové také metodické dokumenty, které mm, ošetří celý tento rámec. Ale ono samozřejmě je to i na bankách, aby oni, oni se dost, snažili dostat takové situace, že bude možné jejich problémy řešit. My se snažíme prostě nastavit takový rámec, snažíme se nastavit ta opatření, případné lhůty a jedině pokud by to možné nebylo, tak bude spuštěn proces o porušení, infringement procedure. Čili ono jde opravdu o to, aby to byl celý ten proces Nejlepší z podmínek, nejvíce známá podmínka je tzv. rámec MREL, to znamená tedy to, že banky musí mít k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, aby mohly absorbovat ztráty a zajistit rekapitalizaci. Ale není to jediný požadavek, my uzavíráme tam tu mezeru krok za krokem, ale zatím ještě je potřeba tady mít přechodné období. Další překážky pro řešení bankovních problémů jsou, zmíním stručně, Struktura a operace skupiny, skupinová struktura a operace. O co jde? Jde o to, že některé skupiny jsou tak komplexní a malé, mají tolik jednotek, že opravdu musíte pracovat na tom, jak to změnit, aby jejich situace případně byla lépe řešitelná. Dále, nedostatečně efektivní a propojené IT systémy, to znamená, potřebujeme Eh, aby to bylo lépe nastaveno, aby byly k dispozici aktuální data. Dále otázka operační kontinuity. To znamená, jak zajistíme kontinuitu činnosti v případě řešení bankovních problémů, kdy tedy opravdu potřebujeme, aby to fungovalo transparentně. A konečně také někdy chybějící jasná zpráva a řízení a komunikace. Mohla bych pokračovat dále, ale chci to vzít opravdu spíše stručně. My pracujeme a budeme i dále pracovat na tom, aby každá jednotlivá bankovní skupina dostala jasné metodické pokyny. Dělali jsme to v roce 2018, 2019 a plánujeme to i do budoucna. V tuto chvíli zároveň také pracujeme na dokumentu, který chceme umístit na webové stránky a tam vyz... uvádíme to, co očekáváme od bank. To znamená, aby všechny banky pochopily, co to znamená, aby, aby jejich situace byla řešitelná. Eh, ale to je součástí naší běžné každodenní práce, kdy musíme tedy vylepšit celkově ten rámec do budoucna. Já myslím, že tady první řadě je potřeba dokončit kapitalovou a tržní unii. Aby z toho konceptu se stala skutečná realita, to eh, je asi trošku sobecké, ale opravdu banky by měly usilovat o to, aby měly MREL, to znamená, aby se nemuseli uchylovat k dolarovým trhům. Ne, měly by být schopny to řešit na euro, euro trzích. Druhá věc, musíme skutečně eh, implementovat balíček pro snižování rizik. Některé ty věci jsou naprosto zásadní. Lepší kvalita, kvantita, MRL. Eh, ale tady je to poměrně složitá, komplexní záležitost a až nadcházející měsíce ukáží, zda všichni to chápeme jednotným způsobem a dokážeme to implementovat. Konečně v neposlední řadě musíme eh, mít na paměti, že třetí pilíř bankovní unie také musí být realizován. Musíme se snažit snižovat či ukončit rozdíly mezi národními, leg, národní legislativou v oblasti insolvence, to je velice důležité, a musíme zajistit, abychom měli harmonizovaný, jednotný postup jednotné procedury pro případ bank, které se dostanou do insolvence. Tady bych to vzala trošku ze širšího pohledu. My uh, bychom se měli pečlivě seznámit s americkým modelem FDIC, protože možná i v Evropě v určitém momentu bychom také mohli takový model nastavit. To by bylo dle mého názoru logické. A konečně další věc, likvidita v případě řešení bankovních problémů, to je také velmi důležitá oblast. Je to zatím chybějící článek v našem stávajícím rámci, protože tady momentálně nemáme nějakou rozhodující reakci nebo odpověď. Já myslím, že musíme opravdu vyvinout velmi mm, soustředěné úsilí, součinnost mezi jednotlivými bankami a také centrálními bankami, které zajišťují tu likviditu neposlední řadě. No a na závěr toho seznamu, co bychom rádi zajistili, eh, je to CCP, to je něco, co se hodně řešilo v posledním období. To jsou ty ústřední protistrany, na které nesmíme zapomínat. Eh, dámy a pánové, mohla bych mluvit ještě dále, ale už je to z mé strany vše. Těším se na vaše otázky. Děkuji vám za vaší velmi propracovanou prezentaci a za zajímavé informace, které jste nám sdělila ohledně řešení problému bank. Samozřejmě je tu bank hodně, musíme pro ně něco najít, protože likvidace pochopitelně eh, je eh, operací, která sebou nese určité náklady, my si musíme uvědomit, že tu máme určitou mezeru v systému, v našem rámci a proto je důležité, abychom využili této příležitosti o tom reflektovat. Markus Ferber za EPP jako první, dále formát je pětiminutové sloty, otázka a pak odpověď. A pokud to čas dovolí, tak můžeme připustit doplňkové otázky, ale jedině, když bude čas. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní Königová, jsem rád, že jste opět mezi námi. Dovolte, abych vás přivítal eh, v rámci nově zvoleného parlamentu, eh, ale nevím, jestli se máme tolik těšit z toho setkávání. Pro nás je milejší, když se s vámi setkat nemůžeme, nemusíme, protože to znamená, že nemáme žádné problémy. Ale teď bych rád hovořil o zprávě účetního dvora, specifická zpráva, která byla zveřejněna k SRB a mm, vyjádřila se k mnoha kritickým bodům, například personální podobsazení a také nedostatečná spolupráce mezi jednotný, mezi vnitrostátními orgány dohledu a SRB, čili jednotným výborem pro řešení krizí a bylo řečeno, že je zapotřebí strategické analýzy pro zvýšení věrohodnosti a to ještě v plné míře nebylo dosaženo. Účetní dvůr eh, právě také vytkl, že tady neexistovala dostatečná analýza pro odstraňování chyb ale to patří vlastně eh, k tomu hlavnímu, co by měl jednotný výbor pro řešení krizí dělat. Rád bych se tedy zeptal, jak na tom pracujete. Takže já se pokusím odpovědět velmi jednoduše upřímně. Eh, v roce 2016 to jsme v podstatě byli ještě v plenkách. Od té doby jsme zdvojnásobili počet zaměstnanců, máme cíl 400 a zatím jsme na úrovni 345 zaměstnanců a právě jsme se bavili o tom, že máme teď nový rezervní seznam, snažíme se dospět k těm čtyřstovkám do konce roku. Ale samozřejmě také dochází k e, určitým obměnám a e, situace se od roku 2016 výrazně zlepšila. Data, která máme z Evropské centrální banky, národních orgánů, pokud jde o data. Samozřejmě můžeme si ještě něco, je si ještě co přát, ale ta spolupráce je na dobré úrovni. E, kompletní plány e, řešení těchto situací, jistě, že bychom e, nadále, je tu určitý prostor pro to, co bychom si mohli přát, když bylo to soudní rozhodnutí. Měli jsme tehdy jakési první kolo plánu, ale od té doby jsme je prohloubili a nyní již máme vyčleněné um, systémy pro uh, vyřešitelnost a myslím, že jsme udělali poměrně dost, ale účetní dvůr eh, tady bude mít další výkonnostní audit a doufám, že z toho vyplyne další pokrok. Ještě jsem nikdy nezašel, že by, byla t, že by byly tak nahuštěné ty auditní období tak krátce po sobě. Ale... Mám ještě čas, mám ještě čas, pane předsedo. Eh, eh, vy jste teď velice obecně o tom hovořila, ale já se chci zeptat, zda všech, všem relevantním institutům již byly předloženy tyto plány pro řešení. Jsou dvě a tři skupiny, u nichž jsme odložili roz, rozloži, eh, rozhodnutí, ale jinak dalo, řekla bych, že jsou všechny vyřešitelné eh, úplně jednoduše. Hmm, to úplně ne. Některé musí ještě zapracovat na svých minimálních kapitálových požadavcích, na těch emrelech. Ale myslím si, že, to, že se to hýbe správným směrem. Děkuji, pan Fernandez S za SAD. Krásné odpoledne, dovolte, abych i já vás přivítal a abych poděkoval za toto úsilí, eh, které doufáme přinese v příštích letech své plody. Mám dvě otázky. Eh, já bych tady netrval na nezbytnosti prostě dovršit tu bankovní unii, jak jste o tom hovořilo, ale je pravda, že Evropský parlament by se o to měl zasazovat. Já se vás ale chci zeptat na reformu ECM, eh, e ESM, protože nebylo všechno ještě vyřešeno. Eh, kapacita týkající se likvidity a rád bych věděl váš názor v rámci diskusí, které teď probíhají k tomuto tématu na radě. Za druhé bych rád věděl, došlo tady k mandátu European Bank Authority, to znamená Evropský orgán pro bankovnictví o možnosti mít nějaké opatření pro snížení kapitálu a investic. Chci se vás zeptat, až do jakého bodu se domníváte, že jednotlivé bankovní uh, domy by měly mít banko eh, pozitiva v rámci eh, nutného aktuálního řešení. Děkuji vám. Takže pokusím se odpovědět na první dotaz diskuze o této reformě. To je něco, co sledujeme. My nejsme členskou stranou této smlouvy ale samozřejmě jsme do toho zapojení a přispíváme tedy, pokud je ESMP je poskytovatelem takzvaného backstopu a členské státy zatím váhají ohledně toho, jestli by ESM mělo být poskytovatelem likvidity. Ale vzhledem k tomu, že nejsme uh, smluvní stranou, tak tím uh, naše aktivní účast končí. A jinak my při plánování těchto řešení problémů jsme jednak vycházeli už z jasné definice kapitálu, protože rekapitalizace vychází z prudenčních požadavků. A některá, jestli, jestli některá aktiva jsou počítána jakožto aktiva, která lze materializovat a prodat, zlikvidnit v rámci takového řešení, k tom, tam tom jsme velmi opatrní. Takže musíme mít jasný most mezi tím, co lze z toho získat, třeba ceřiné společnosti, jsou prodatelné v takové situaci? Nebo můžeme to použít případně tedy v této fázi? Ale vycházíme v zásadě z prudenční definice těch kapitálových požadavků. Děkuji. Důležitá je jedna věc a poslanci by o tom měli vědět. Zmínila jste ESM a takzvaný backstop. Takže byla schválena ta změna euroskupinou, ale je to podmíněno neměněním eh, jaksi permanence toho eh, systému pro řešení eh, problémů bank. Nelze to ovšem interpretovat jako právní omezení pravomocí spolulegislátorů. Z hlediska jejich práva modifikovat tento rámec protože to řádný legislativní postup nemůže být eh, nějakým způsobem podmiňován třeba jednomyslností. Samozřejmě z politického hlediska musí být určitá rovnováze, rovnováha mezi sdílením rizik a snižováním rizik, ale musí to být z právního hlediska velmi jasně definováno. Musíme si udělat jasno v tom, o co jde. A parlament musí být eh, slyšen. Luis Caricano. Děkuji. Děkuji, paní Kanek, za to, že jste se dostavila. A chci vám položit otázku týkající se likvidity po vy, eh, tom vyřešení, což je jakési nejnebezpečnější vákum, které v systému je z hlediska potenciální paniky. Vracím se do června 2017. Banko Popular říkáte, že byl úspěch. Ale víme, že v podstatě ta eh, banka byla hodinu před otevřením ve chvíli, kdy padlo definitivní rozhodnutí eh, koupit to za jedno euro ze strany Santanderu a nevím, co by se stalo, kdyby Banko Santander eh, na poslední chvíli řekli, my to nechceme. Pravděpodobně by nastala taková hra mezi členským státem a ECB, takový ping-pong, a když se teď posuneme o dva roky později, kdyby teď byl středa, teď, tedy eh, v červenci a najednou bychom měli nějakou středně velkou až větší entitu, 40 miliard nebo podobná, podobný objem, tak eh, mi řekněte, jsme teď dál z hlediska možnosti předejít potenciální panice a nebo kdyby se něco tak podobného stalo, tak by to bylo potenciálně podobné. To znamená, kdyby se to nevyřešilo na poslední chvíli, tak v podstatě bychom neměli nástroj na zajištění likvidity. Jaká je vaše předpověď, prognóza a co bychom měli dělat teď v tuto chvíli, abychom tomu zabránili? Máme teď jeden nástroj napříč celou bankovní unii, cel, celou Evropou a to je to takzvané moratorium, které nám může dát navíc dva dny, ale tím můžeme získat dva dny. Stačilo by to? No v příp- nestačilo, protože v případě eh, Banko Popular nebylo moratorium a teď už to máme, je to dvoudenní moratorium. My jsme chtěli pět, ale dvě jsou více než nula, tak je to aspoň určitý krok. A od té doby se bavíme e, a diskutujeme o tom, e, všichni FSB, Evrop, Evropská unie a tak dále, jen, jednak rekapitalizovat a potom, aby tam tedy likvidita už byla. Jenže likvidita se nedostaví hned v pondělí ráno, snad to nebudeme muset dělat znovu v úterý, ale jak říkám, potřebujeme nějaké řešení zajištění likvidity v této situaci. Jedno z řešení vychází z jakési první záruky ze strany jednotného výboru pro řešení krizi SRB a potom, abychom získali maximum likvidity přesvědčeným způsobem, tak to musí přijít od centrálních bank. No a ta výzva je o tom, aby vám centrální banka nedala jaksi úplně nezajištěnou likviditu. Existují různé modely. Já jsem optimistka, kdyby jinak bych ani nemohla mít tuto práci. Ale doufám, že najdeme nějaké řešení. Spojené království mm, něco e, má, a je tam jakási záruka ehm, britské, britského ministerstva ehm, rozpočtu. V Americe rovněž mají nějaký systém, ale my zatím na tom pořád ještě pracujeme. Pokud to bude zapotřebí, jsem si jistá, že najdeme nějaké řešení. A nechci se vracet k tomu moratoriu, ale aspoň máme pár dní to vyřešit. A ještě další věc, jestli bude chvilička ještě času. Ta symetrie v, té, v tom vyřešení a likvidaci. To, co se stalo v roce 2017 s italský a pak s italskými bankami o něco později, řekla byste, že je dostatečná právní jistota ohledně, na to, ohledně toho, co by se stalo případ od případu, jaké banky jsou, by byly dostatečně důležité, jaké je to kritérium. We have recently, I hope at least, put on our... Nedávno jsme dali na webové stránky, nebo dáme možná v, v nejbližší době dokument o tom, co se myslí veřejným zájmem, o co vlastně jde. Vy, někdo, te, ano, kolega přikivuje, takže už, to je, už, je to ne, už je to online, už je to, už to máme na internetu, ale Druhý krok, a to jsem zmínila již dříve, když je řeč o likvidaci, to znamená insolvenční postupy a tak dále, těch máme 19 různých. Tam jsou pořád ještě rozdíly. To je tudíž další prostor, další krok. Měli bychom mít jednotný evropský insolvenční rámec pro likvidaci eh, bank v úpadku. A snad to bude dobrý rámec. No samozřejmě. Tak já doufám, že ty dva dny moratoria v případě krize můžeme využít proto, abychom jednali a hledali nějaké lepší řešení pro likviditu, které už mohlo být předjednáno předem. Takže to je jenom opravdu v takové krizové situaci najít nějaké krizové řešení. A já tady um, si myslím, že se nemůžeme vyhnout řešení na sdílení rizik jedině, že bychom chtěli eh, ještě více zatížit tu dluhovou smyčku. Ernest Urtason. To jsem já, můžu? Nebo Sven? Děkuji. V první řadě vás tady chci přivítat také za zelené, paní Kenigová, a mám první otázku, kdybych navázal na Markuse Webra, a to sice týká se to stavu těch plánů pro řešení krizí. Podle výroku Evropského účetního dvora eh, respektive oni kritizovali ne jenom to, že jsou takové plány, ale že spíš v tom procesu přípravy těchto plánů chybí deklarace, chybí prohlášení o tom, zda eh, u těch u bank jsou řešitelné ty krizové situace. Čili já se chci zeptat v tuto chvíli, u kolika bank vy ve vaší dokumentaci máte poznamenáno, že by ta krizová situace byla řešitelná a můžete nám prosím poslat podrobnější informace o stavu plánování řešení krizí, včetně nějakých eh, překážek, kterých jste se zbavila v důsledku toho plánování ve vašem procesu. A potom za druhé mám takovou krátkou otázku v souvislosti s vaší výroční zprávou. Vy víte, že pokud jde o fond, tak vaše výkony, vaše investiční úspěchy jsou při nejmenším trošku e, pochybnitelné. Vy jste tedy dosáhli návratnosti žádná celá 16 a pokud je investice hotovosti, to je minus žádná celá 4, což tady e, eh, má souvislost se, s Sázbou ECB. Já se chci zeptat, jste spokojeni s tím, jak se vám daří v těch investicích a vy sama investovala byste u někoho, kdo má takové výsledky jako vy? A co byste považovala za úspěch? Paní Kenik, vidím, že nejste spokojena s mojí otázkou. Tak já myslím, že nikdo v tuto chvíli, kdo by měl investovat peníze a měl by je investovat jako my, takovým způsobem, abychom mohli zajistit rychlou likviditu, to znamená, abychom je snadno mohli, nebo rychle mohli přeměnit na likviditu, by byl spokojený. My přispíváme k měnové politice tím, že platíme žádná celá 4 eh, k těm částkám, které držíme na hotovostních účet, účtech do centrálních bank a také to projednáváme s plénem, které má úlohu eh, v oblasti investic. Bavíme se tady s nimi o tom, kdy je správná doba. Když se podíváte na aktiva, tak minus žádná celá čtyři, to už je celkem v pořádku. Takže my se velmi opatrně snažíme dělat ty investice, máme velmi striktní portfolio a my jsme to outsourcovali, hledáme teď druhého externího partnera, druhý outsourcing, takže ptáte se, jestli můžeme být spokojeni s těmi výsledky, tak to asi máme stejný názor jako všichni v této místnosti, kdo se snaží investovat peníze a zároveň si zajistit likviditu. Úplně spokojená nejsem, ale v rámci možností odvádíme dobrou práci. Druhá otázka. Stav plánu pro řešení krizí. Tak, my jsme nezakončili žádný plán tím, že bychom napsali úplně optimistický hezky, všechno je to perfektní a tahle banka je velmi snadno řešitelná. Tak, to ne. My se snažíme eh, řešit ten aspekt MRL, kdy mm, už to tam prostě je, ale teď ta otázka zní, máme to tam nějak dobře nastaveno, jak eh, by to proběhlo, jak by to implementovaly národní orgány, pokud by k tomu došlo. Další aspekty jsou tady operační kontinuita, jaké jsou ty jednotlivé funkce, tak eh, tady ta naše práce krok za krokem se ubírá směrem k nějakému úspěchu. Já myslím, že se nám podařilo dosáhnout úspěchu v některých oblastech, někde jinde je to trošku pomalejší, ale my se opravdu snažíme to zveřejnit, snažíme se to publikovat tak, aby všichni věděli, že tohle to je jakýsi metr a my teď vás měříme a máte každoroční lhůty pro dosažení. Když se ptáte, jestli vám můžeme zaslat víc, tak ano, když nám pošlete otázku, my se vám pokusíme na ní odpovědět eh, tak, abychom reagovali na ty jednotlivé aspekty řešitelnosti. Děkuji, Gunnar Beck. Vážená paní předsedkyně, na počátku roku eh, jste musela čelit obavám, že Brexit bude znamenat bezprostřední riziko pro finanční stabilitu. Koncem března tohoto roku jste vyjasnila, že to samozřejmě nebude muset vylučovat neklid na trhu. Pakliže si správně vzpomínám, vyjádřila jste se k této otázce právě v okamžiku, kde Evropská rada umožnila podle článku 50 prodloužení vyjednávání o Brexitu ještě předtím, než odstoupila Tereza Mayové. A Tereza Mayová. A mám dvě otázky v této souvislosti. E, vaše původní vyjádření, že Brexit nebude znamenat žádné bezprostřední riziko pro finanční stabilitu, je v rozporu s vyjádřením místo předsedy Dombrovského z 2. dubna a předsedy Evropské centrální banky Draghiho z 10. dubna. Oba hovořili o možných nedozírných následcích likviditní, likvidní krize v souvislosti s Brexitem eh, a s rozšířením programu QE na základě ECB a Bank of England. Chci se vás tedy zeptat, jak si vysvětlujete tato rozdílná hodnocení situace. A nebo komisař Dobrovský a Mario Draghi možná hledali jenom záminku pro bližší äh, kvantitativní hodnocení. A teď, co se týče hodnocení Brexitu pro finanční stabilitu v rámci nejnovějšího vývoje ve Velké Británii, já si myslím, že to změní eh, ty prodlevy Brexitu až k tomu 31. říjnu, ale možná dokonce ještě nad to datum eh, v rámci vyjadřování Terezy Majové a pravděpodobného následníka. Jak hodnotíte teda situaci, staneli se premiérem Boris Johnson? Děkuji. Eh, ta moje poznámka se týkala práce kterou jsme eh, dělali s cílem zajistit, že krizové situace bank budou řečitelné a co Brexit přinese v oblasti řešení bankovních krizí. Čili, co my jsme udělali v loňském roce, já myslím ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí, my jsme tehdy řekli, že musíme varovat banky, když vydávají dluhopisy podle anglického práva, a řada z nich to dělala, a že opravdu uvidíme, jak dopadnou vyjednávání eh, v rámci Brexitu, že možná už toto nebude možné kvalifikovat jako nástroj MREL. A dále měli jsme tam velmi úzkou supervizi, kdy bylo řečeno, jestliže banky provedou relokaci britských aktivit do EU, tak jak se na to budeme dívat z pohledu řešitelnosti krizí? To znamená, jaké musí být to jejich eh, sídlo, tady, že to nesmí být takzvaně firma z poštovní schránky a tak dále. Tak, my jsme, eh, respektive položili nám otázku, zda v tomto ohledu jsme dobře připraveni. My jsme řekli, že si myslíme, že jsme připraveni, jak nejlépe to jde. Ono není žádným tajemstvím, že s odložením Brexitu tak některé ty aktivity bank trošku zpomalily. Moje sdělení bankám tady je, není důvod to nějak odkládat, určitě se připravte, zorganizujte si to. A potom ještě je tam takový závěr a zatím si stojím, já tady nevidím žádné bezprostřední riziko, to je pravda, ale je potřeba to doplnit tou druhou větou, a to sice, že druhá vlna dopadů hospodářského zpomalení, to je něco, čemu musíme věnovat pozornost v souvislosti s Brexitem, čili on ten finanční dopad nebude úplně to prvotní. Tam budou důležité až také ty druhotní, druhotné dopady. A já bych navázala na to, co řekl pan Valdis Dombrovskis nebo předseda ECB a co měli nebo neměli na mysli. Děkuji. Děkuji Jan Epnik. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu otázku na paní Kénigovou a týká se to Deutsche Bank. V této chvíli probíhají poslední pokusy dostat tuto banku z dlouhodobých potíží. Máme tady projekt Kairo, proč se mu říká Kairo, to ani nevím. A já se chci zeptat, když se dostáváme do takovýchto problémů, když je tady taková ta hrozící krize a možnost insolvenc, nebylo by vhodné vyhlásit insolvenci? A druhá otázka, když se takováto banka této velikosti dostane do potíží, zkrachuje, tak co jste připraveni udělat, protože váš fond má jenom 33 miliard euro. Tak, to je takové běžné pravidlo. Já se nebudu vyjadřovat k žádné jednotlivé instituci, ale chtěla bych říci, Deutsche Bank je takzvaná globálně systémově důležitá banka a právě proto u takové banky máme plán pro řešení krizových situací. A navázal bych na to, co říkal Markus, doufáme, že nebude nutné řešit krizové situace u bank, které spadají do naší eh, gestce, protože doufáme, že ty plány umožní bankám řešit situaci sami. Nicméně máme plán pro Deutsche Bank, jsou tam požadavky na MRL a podobně a to je z mé strany vše, co k tomu mám co říci. Jestliže banka v naší gesci se dostává do krachu, tak máme celou řadu mm, nástrojů, třeba prodej podnikatelské činnosti, to bylo v případě Banko Popular, tam jsme měli štěstí, tam byl kupec, kterého jsme mohli kontaktovat, na kterého jsme se mohli obrátit, ale on takový základní scénář je v zásadě, ty, v zásadě ten, že v takovém případě chceme eh, ošetřit ty ztráty a zajistit rekapitalizaci v tom smyslu, že z MREL uděláme kapitál. Tedy to, čemu říkáme v naší terminologii nebo v naší, v našem žarkonu takzvaný open end bailing. Ale jsou tady ještě další věci. Nicméně jde o to, že MREL skutečně, jak se ukazuje, je velmi důležité, protože vám dává celou řadu možností. Děkuji. Takže mm, pokud si přejete, můžete položit doplňující otázku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní König. Sedím tady Ehm, děkuji mnohokrát, že jste přišla mezi nás a že jste nás informovala o stavu prací v, e, e, v vaší organizaci a také o vaší výroční zprávě. Celá řada otázek souvisí s tím, že implementace byla provedena ze strany určitých bank velice váhavě a já bych se rád zeptal, jak hodnotíte tu situaci vy, proč tomu tak je, tato váhovost a bude-li to mít nějaké důsledky 10 let po finanční krizi na bankovní sektor. To, co jste tady řekla, to já sdílím. Samozřejmě třeba eh, jak si vyloučit eh, další bailout. A druhá otázka v souvislosti s vaší výroční zprávou. Vy říkáte, že je na bankách samotných, aby byly provozu schopné, ale předtím jste řekla, že komplexnost některých bankovních skupin to také velice stěžuje v současné době. A já si kladu otázku, zda byste vy jako organizace, jako SRB, neměli pracovat na tom, aby se tato komplexnost těch bankovních domů a bankovních skupin jaksi snížila aby to bylo průhlednější. A teď z části už se tady hovořilo o tom, že ještě nebyli zaměstnáni všichni zaměstnanci, které jste chtěli zaměstnat. Čím to je způsobeno? Proč se spožďuje ten proces zaměstnávání? Přece by mělo smysl, abyste mohli pracovat s plným počtem zaměstnanců abyste tedy mohli skutečně působit tím stabilizačním efektem. Naší poslední otázkou, co se týče personálních otázek, tak samozřejmě musíme čelit tomu, že jsme v konkurenčním trhu. V předchozím cyklu jsme měli štěstí, že jsme měli velmi rozmanité, rozmanitý personál, eh, diverzifikovaný z regulační, z bankovní eh, sféry, ale trvá to určitý čas, je to dlouhodobý proces a bohužel letos jsme tak trošku prohráli s jinou eh, institucí zde v, Bruse, v Bruselu, která se říká komise. A oni hledali zaměstnance, a moji zaměstnanci, naši zaměstnanci byli tak dobří, že oni jim dali nabídky a oni si zvolili, eh, oni se rozhodli pracovat pro komisi, ne pro nás. Takže teď eh, scháníme jiné zaměstnance. Samozřejmě já jsem ráda, že chtěli naše zaměstnance, protože oni jsou vynikající. Ale je to určitý proces. about our role. Ale samozřejmě eh, pokládáte otázky ohledně eh, naší role. Myslím, že mm, tady jsme trochu nepochopeni. Když říkám, že je na bankách, aby sami zajistili, aby byly vyřešitelné, to neznamená, že nejsme ambiciozní. Ale prostě jenom ukázat, prstem a říct, tahle struktura je eh, tak komplexní, že to nebude fungovat, tak ta odpověď, jak by to mělo fungovat, tam musí přijít v první řadě od té banky a my posoudíme, jestli to dává smysl nebo ne. Ale my nejsme nějaký jejich konzultant, který to za ně má vypracovat. My můžeme, čili můžeme samozřejmě poskytovat eh, k tomu určité eh, pokyny a tak dále. Můžeme říct, že potřebu, tam musí být data, a tak dále, ale ta banka sama musí zajistit, aby to fungovalo tak, jak to má, například snadná dostupnost dat. Dále implementace dalších opatření. Já si myslím, nejsme váhaví, ale to bych neřekla, ale snažíme se být, eh, jak si viděli, snažíme se u, u, se, snažíme se věnovat pozornost tomu, co se děje abychom náhodou nespůsobili nějakou krizi, které máme předcházet. Takže e, když říkáme, my jsme velmi opatrní, abychom říkali, že tohle se má stát za tolik a tolik měsíců. Musíme být realističtí, protože banka potřebuje určitý čas k tomu, aby něco implementovala, musí přitom zohlednit e, ten cíl i v kontextu MRL. Děkuji. Lidia Pereira. Good, good afternoon. Dobré odpoledne, děkuji. Děkuji paní Kenek za to, že jste se dostavila. Dovolím si pár otázek týkajících se toho, co bylo řečeno, že musíme usilovat o dokončení, dotažení unie eh, kapitálových trhů a bankovní unii. Momentálně dochází ke zpomalování hospodářství a i nadále čelíme několika problémům týkajících se veřejného dluhu, například v zemích jako Itálie nebo Portugalsko a Evropská centrální banka, Evropská komise a Mezinárodní měnový fond už upozornili na um, tu expozici těchto zemí a těchto, těchto bank. A já se chci zeptat na, na to, jaký je váš názor. Protože se to samozřejmě týká i řešitelnosti bank jako takových. Já se vždy snažím držet se své půdy a veřejný dluh to není jaksi tam moje oblast působnosti. Ale byli, měli jsme několik dobrých let, silných, stále ještě se děje hodně dobrých věcí. Eh, a teď jde o to, aby toho banky využili k tomu, aby si udělali pořádek u sebe doma, aby byly pak odolné vůči e, případným krizím. A právě proto tu máme SSM, které mají pomoci s tímto vyčištěním, aby až, bude, až, až nastane těžší doba, tak abychom jak si měli čistý start. Chcete ještě doplnit? Díky. Keller. Uh, thank you. Děkuji. Paní Kenek, jen si dovolím dvě věci. Já jsem sloužil uh, irské vládě v průběhu finanční krize, tam byly bailouty, držitele dluhopisů, likvidity, likvidita a tak dále, která najednou vysychala. To úplně mě z toho mrazí, když se na to vzpomenu. Jaké máme systémy včasného varování, když nastanou nějaké problémy s likviditou? Protože z likvidity se pak stane kapitálový problém, pokud nemáme často vyřešit. Proto když banka je systémově důležitá, jaké existují mechanismy k tomu, abychom to identifikovali předtím, než eh, nám zaklepou na dveře brzo ráno nebo v noci, nebo zaklepou tedy na dveře národní vlády, aby jim pomohla, jak se to stalo v Irsku a jinde v eurozóně v roce 2010. Další otázka, která je zásadní, Evropská centrální banka, která zodpovídá za dohled nad měnou v rámci eurozóny, ale v tomto kontextu jsem někdy trochu znepokojen, že když jsou nějaké prudenční požadavky, tak velmi pomalu se řeší situace v bankách. Například eh, výběr zisku ze strany zákazníků je velký rozdíl v Evropské unie, jaké jsou úrokové sazby pro držitele hypoték a malé a střední podniky. Máte na to nějaký názor? Protože já vždycky jsem trošku podezíravý, že banky se hojí jaksi na lidech s hypotékou a malých a středních podnicích než někde jinde. Co se týče té první záležitosti, tak je to samozřejmě SSM, která by to měla řešit nikoli my, čili jednotný mechanismus dohledu. Já bych se k tomu nevyjadřovala. Systém eh, včasného varování existuje, ale musím připustit, že likviditní krize může nastat velmi náhle, velmi rychle. V některých případech je to spuštěno nějakou insolvenční krizi, která eh, je eh, jaksi u zrodu toho nebo z nějakých jiných důvodů. Ale můžeme mít kombinaci ehm, toho je systému včasného varování, který používá SSM, čili tam se to snažíme sladit s nimi, aby cokoliv, co tam na té jejich stupnici začíná eskalovat, tak abychom tomu věnovali pozornost. A naše týmy také monitorují banky říci, že nikdy nebudeme překvapeni, to asi je nerealistické, ale snažíme se eh, reagovat včatně, včasně spolu s SSM, abychom měli to varování již předem, předtím, než eh, z krize nastane. Ano, ale v kontextu třeba bank, které mají nějaké eh, které jsou již nějakým způsobem nevyvážené z hlediska toho, co mají v rámci svého kapitálu, své bilance a tak dále, tak eh, problém je, že například eh, v Irsku to funguje z hlediska bankovnictví jako monopol. Takže ono to potom pro občany nemá žádný smysl, když lidé nemají přístup k těm lepším sazbám, které jsou v jiných zemích z hlediska úroku. Takže jsou nějaké disciplinární opatření, které by mohly dostat ty banky trochu do latě z hlediska toho, aby to fungovalo skutečně jako jednotný trh i pro občany z hlediska úrokových sazeb. No to je velice široká otázka. Myslím, že to trošku zabíhá do otázky toho, jestli vnímáme nějaké přeshraniční aktivity, nebo zda jsou ty banky stále lokální jsou spíš, jsou pořád hodně lokální, ale za to přece nezodpovídá orgány jako jsme my pro řešení krizí. My existujeme pro pouze za tím účelem, aby když nějaká selže, abychom měli eh, způsob, jak ochránit daňového poplatníka, případně držitele dluhopisu, pardon, vkladatele a středatele eh, před těmi dopady. Tohle, co říkáte, to je širší otázka, ale to je kombinace otázka kapitálových trhů, otázka dohledu a také otázka určitého chování, jednání těchto institucí. Euh, Děkuji. Děkuji, že jste se dostavila teď odpoledne. Takže, uh, teď eh, těm eh, zprávám v oblasti eh, finanční a ekonomické dominuje Deutsche Bank, což je naprosto zásadní z hlediska shadow banking a toho všeho, co s tím souvisí, toho takzvaného stínového bankovnictví. A když vzpomeneme na krizi z roku 2008, kdy v podstatě shadow banking z hlediska vydaných úvěrů i jejich kvality byl eh, dosti neprůhledný, protože to byl jakýsi paralelní systém. A eh, množství těch aktivit, které v tom jsou, to je až hm, to je nějakých 52 miliard dolarů a eh, to je, je to číslo, které stále roste. Čili banky tady v podstatě zodpovídají za Eh, vytváření mě, měny mě, mm, a přitom jsou tu eh, určité systémová rizika, likviditní rizika, která spočívají v tom, že tu máme tento paralelní systém. Takže z hlediska eh, můžete plnit s vaší misi, když vaše poslání, když nemáte přístup ke všem těm aspektům bankovnictví, stínového bankovnictví, máte také nějaký mimobankovní balíček, abyste mohli plnit svoji práci na této úrovni. Jakým způsobem chcete čelit této neprůhlednosti? Nepotřebujete náhodou, aby komise předložila nějaký legislativní návrh, který bude právě tímto směrem regulace paralelního bankovního systému? bez mikrofonu. Ano. Já už jsem se zabývala otázkou eh, stínového bankovnictví ve své minulé pozici, také v rámci některých skupin SP. Monitorovali jsme to, otázka je jednoduchá. Stejná, stejné riziko, stejná pravidla. Je to tedy určitě téma, ale Není to až tak zase téma pro jednotný výbor pro řešení krizí, protože tady my se zabýváme vzájemnou propojeností trhů a můžete tedy se tam dívat na jedno či druhé riziko z tohoto pohledu, pokud tam jsou nějaké problémy v oblasti likvidity a podobně. Ale hlavní problém vzájemného propojení není ani tak v oblasti shadow bankingu, ale jsou to spíše ty ústřední protistrany, jak už jsem zmínila, kdy největší banka eh, nebo banky Evropy či světa jsou ti hlavní clearingové subjekty, takže když jedna zkrachuje, bude to mít dominový efekt. Tento parlament začal pracovat eh, na rozhodnutí FSP 2 a myslím, že to je něco, na co bychom měli pamatovat. Děkuji. Děkuji, Markus Weber. Děkuji mnohokrát. Co se týče těch balíčků a nová povinnost, možnosti nahlízet pro applicants plane. Zatím tady nemáme, ale tuto povinnost, která by byla splňována. To znamená, že tady máme tu neprůhlednost a na druhou stranu zase příliš mnoho transparentnosti by mohlo přivést bankovní domy do potíží. Eh, existují tu určité prahové hodnoty eh, pro mm, povinnost Eh, nechat nahlédnout tedy do svých plánů a právě toto téma je velice aktuální. Já bych byl velice vděčný, kdybyste nějakým způsobem ohodnotila z vašeho pohledu eh, tuto diskusi týkající se transparentnosti, tedy těch plánů na řešení krizí, které považujete za nutné předložit tedy k náhledu a které ne, čili zveřejnění. Dobře, já tedy možná odpovím německy, ne, pardon. Eh, promiňte, nějak jsem popletla jazyk, ale můžete klidně hovořit německy, pravil pan předseda. Ne, ne, ne, já se chci snažit hovořit pouze anglicky. Markuse, já zcela souhlasím s tím, že s postupem času bychom měli zajistit transparentnost v případě řešitelnosti bankovních krizí, ale je potřeba mít to vyvážené. Jestliže zveřejníte váš plán pro řešení krizí, tak možná způsobíte to, že trh se nastaví takovým způsobem, aby předvídal to, co vy si myslíte, že se může stát. Takže potom uděláte první plán, druhý plán, potom třeba následně přijde opravdu nějaká reálná situace. Já myslím, že Bank of England asi před půl rokem řekla, že oni zváží, zda udělají vyhodnocení toho, zda je možné řešit bankovní krizi a že to možná zveřejní. Takže tam je taková zajímavá myšlenka, která je ve hře. Ale na druhou stranu je potřeba také si uvědomit, že před nějakým rokem Finláde, tedy švédský regulační orgán, zveřejnil ty kapitálové požadavky a oni od toho odpočetli určité procento, protože měli pocit, že banky už dostali, dosáhly určitých hodnot a chtěli jim ponechat určitý prostor. A já myslím, že tam je e, zajímavé, jaká byla reakce a já jsem žádnou nezaznamenala, čili reakce na to byla nulová, takže já nevím, jestli ta transparentnost nás dostane dostatečně daleko. Pokud jde o MRL, mm, tedy minimální požadavky na kapitál a způsobilé závazky, tak ano, myslím, že by se měly zveřejňovat, protože je to důležité i pro investory a z jiného ohledu. Děkuji. Eurohena Loma. Kiitoksia puheenjohtaja König erinomaisen Děkuji mnohokrát, paní König, děkuji mnohokrát za eh, vaše vysvětlení. Už máme čtyři roky zkušeností a proto bych se zeptal rád na několik věcí, abych, na které bych rád znal vaše hodnocení, váš názor. Za prvé, eh, spolupráce mezi nejrůznějšími institucemi eh, a s SRB, ERB a spolupráce s dalšími mezinárodními institucemi, protože všichni víme, že vaše práce vyžaduje velice náročnou, širokou spolupráci, která musí fungovat, aby vše běželo dobře. A proto se vás chci zeptat. Domníváte se, že v současné době tato spolupráce mezi nejrůznějšími institucemi, včetně mezinárodních institucí, je optimální? Jste spokojena s úrovní spolupráce mezi nejrůznějšími Eh, institucemi. Druhá otázka. Eh, rád bych pokračoval v diskusi o likviditě. Eh, to je zcela klíčová otázka a všichni si to uvědomujeme. Vy jste se zmínila o tom, že Evropská centrální banka by tady mohla sehrávat svou roli, aby zaručila tu likviditu, prostě aby se stala čím se jako garantem likvidity. Jak hledíte na tuto roli Evropské centrální banky? Domníváte se skutečně, že by Evropská centrální banka mohla zasahovat, aby zaručila likviditu víc, než to činí dnes, například v případě pojištění? Let me try to answer the question. Collaboration be... Já rád odpovím na, ráda odpovím na vaše otázky. Spolupráce mezi evropskými centrálními bankami, zejména jednotným mechanismem dohledu, tak eh, ty ústřední orgány ty a vnitrostátními orgány pro řešení krizí, které jsou součástí jednotného mechanismu dohledu a také národními dozorovými orgány, je dobrá. A když nefunguje, tak je tam spíše nějaký osobní problém, který je potřeba vyřešit. Ale pokud je o ten základní rámec, tak to funguje dobře. Možná snad kromě nějakých výjimek, co potvrzují pravidlo. Likvidita. Tak tady jsem velmi spokojená, protože už je to dlouho a myslím, že jsme na dobré cestě. Likvidita, tady jste správně řekl, že centrální banky musí sehrávat úlohu, ale také ECB může se na tom podílet, i když do omezené míry. Likvidita potřebuje eh, důležitou globální systematickou banku. My tady eh, mluvíme tedy o tom, že v takovém případě ten fond ten jednotný mechanismus pro řešení bankovních problémů by asi nestačil, ale je možné využít fond pro jednotné řešení krizí, aby poskytl záruku třeba té centrální bance. A potom je tady otázka, jakou záruku potřebujeme, eh, jak to nastavíme. A tohle všechno jsou diskuse, které momentálně probíhají. Jak jsem řekla, já jsem optimistická, já věřím, že se nám podaří nalézt rozumné řešení, ale je potřeba, aby ten fond jako takový a ta pojistka nebyla jediným řešením, protože není to nekonečný hrnec eh, peněz, určitě ne. A mm, když chceme řešit tu krizi, tak musíme banku rekapitalizovat a to vystavení likviditě tady by mělo by to být omezené. Děkuji Ernestu Tasun. Děkuji mnohokrát, paní Kény. Já ještě bych se vrátil k těm plánům pro řešení krizí. Eh, my máme pocit, že aby byly ty plány dokončeny, tak je tady právní požadavek, že musí být provedeno to posouzení těch stávajících eh, plánů a situací. A já bych tady rád od vás dostal nějakou konkrétnějších odpověď. Máme už v tuto chvíli tyto posouzení? Pracuje se už na tom, nebo jsou už dokončeny, nebo před dokončením, nebo jak to je? A vytváříme nebo odstraňujeme ty překážky vyřešitelnosti ve všech situacích po té, co bylo provedeno to posouzení. To jsou věci, které by mě velmi zajímaly, protože myslím si, že jinak nemůžeme říct, že už máme ty plány pro řešení krizí, ale opravdu mě, pokud se mýlím. To je první otázka. Druhá otázka, také v souvislosti s vaší výroční zprávou, říkáte, že metodika mm, pro posuzování krachu a podobně, že už je hotová, takže prosím, abyste mi to potvrdila. A v minulosti tohle byly kontroverzní věci a jsou tam rozdíly mezi vaší metodikou a metodikou doposud používanou ECB. Tak já začnu tou druhou otázkou. My jsme už vypracovali naši vlastní metodiku. Jak víte, máme stejný spouštěč jako ECB, proto abychom definovali banku jako banku, která eh, krachuje nebo je blízko krachu. Zároveň ale musíme říci, že ECB jako dozorující orgán je mnohem blíže těm bankám a má mnohem více informací. Takže v tuto chvíli to, co mi leží na srdci, je zajistit, že banka, která se dostane na obtížnou půdu, tak měli bychom se snažit dostat všechny informace, které máme k dispozici, abychom mohli učinit naše samostatné rozhodnutí. Já si myslím, že tady není rozdíl eh, mezi eh, metodikou, jak je nastaveno ECB a ono je potřeba to vždycky vyvážit, abychom ty kroky neudělali příliš brzy, kdy jsme na území nikoho, anebo příliš pozdě, kdy už by to bylo příliš drahé. Takže stručná odpověď naše metodika a to, co dělá ECB, tak podle mě to je ekvivalentní a srovnatelné s tím, co se dočtete i v jejich dokumentech. Druhá otázka, vyřešitelnost, tak tady to už jsem říkala, jenom to zopakuji, my to řešíme, řešili jsme některá ta témata, ale nechci jít až tak daleko a říci, že nějaká z těch bank, a tam bych opravdu dala jednoznačný souhlasný smajlík a napsala, je to perfektně řešitelné. Ne, u každé banky je potřeba odvést určitou práci, je potřeba na tom zapracovat. A jak říkal Sven Gigold, když pošlete otázky, tak bychom se snažili trošku tomu dát konkrétnější obrysy. Děkuji. Gunnar Beck. Vážená paní předsedkyně, vy jste mm, s jistotou tvrdila, že díky vašemu fondu se banky do budoucna obejdou bez toho, aniž by to odnesl daňový poplatník. Ale je Není to tak trošku milné tento názor, tento pohled na věc, protože SRV vychází, je financován 3086 eh, eur v roce 2013, tedy každý institut, ale eh, Většina těchto příspěvků, tak to hodnotí banky, eh, ve výsledku stejně platí zákazníci bankovních domů díky bankovním poplatkům. To znamená, eh, že eh, prostě v podstatě vkladatelé v určité bance financují dokonce problémy nějakých bank v zahraničí. Ale jaký je rozdíl mm, mezi bailoutu? Eh, že tady prostě prostřednictvím soukromých podniků se peníze berou od eh, bankovních klientů. Eh, když se podíváme na Bulharsko a také na Chorvatsko, oba tyto státy mají velice křehký bankovní sektor a budou mít tedy nárok na podporu. Bulharsko a Chorvatsko mají také velice nízkou míru úspor, která leží pod evropským průměrem a sice podstatně. Čili ze zákona logiky by asi nebylo jasné, kdyby se tady vytvořila inverzní kolerace mezi úsporností a pravděpodobností pravděpodobností, že se banka dostane do nějaké obtížné situace a bude muset eh, jí být pomoženo. Čili eh, z hlediska tohoto všeho můžete nás německé klienty ujistit, že klienti bank ve státech, kde jsou solidní ekonomiky, nemusí mít obavy? Dovolte mi odpovědět na váš dotaz. Takže MSRF je financován průmyslem. Samozřejmě, že je to financováno z jejich příjmů, to znamená, ale ovšem dělat nějakou korelaci že bychom tedy řekli, že vlastně středatelé musí zachraňovat banky, to myslím, že je příliš. Říct, že středatelé jsou daňoví poplatníci, i to jde příliš daleko z hlediska toho, jak tomu rozumím. A vy teď zmiňujete, to jsem neřekla v úvodu, že možná vstoupí i Bulharsko a Chorvatsko do bankovní unie, a budu muset předat tedy fondy ty fond, do uh, fondu, do SRF a jakmile proběhne přeskum, tak budou mít stejné práva a povinnosti jako všichni ostatní členové ale pro nás tento fond je vždy jakýmsi až, až poslední možností. V první řadě musí banky nejprve zafinancovat své ztráty a musí uh, to financovat také jejich uh, akcionáři a držitelé dluhopisů. A je tam těch 8 um, což je poměrně velká marže, pokud máme přístup k jejich fondům. Massimo Castaldo. Děkuji, pane předsedo, děkuji také vám, paní předsedkyně Kenigová. Během posledního mandátu, jak si určitě vzpomínáte, se hlasovalo o textu odsouhlaseném s radou o bankovním balíčku a o směrnici BRRD, kde tedy se tam navrhovali ty mechanismy, jako třeba ty minimální požadavky MRL, které tady mnohokrát zaznělo. A já mám teď několik otázek. Za prvé, SRB, chcete provádět kvantitativní studie, aby byly vyhodnoceny požadavky MRL e u jednotlivých zemí a u jednotlivých bankovních modelů? podle závěrečného textu směrnice. Druhá otázka, to se týká také několika věcí vycházející z různých studií, třeba EBA, italské banky podle vás budou, jsou tady ty asymetrické dopady na jednotlivé podnikatelské modely? Mohlo by to mít negativní dopady na disponibilitu úvěrů? Jak chcete omezit ty negativní dopady a respektovat princip přiměřenosti při provádění minimálních požadavků MRL? A konečně bych se chtěl zeptat, jak chcete nastavit ty cílené minimální požadavky MRL pro ty významné banky? Jak tedy zajistíte také to eh, vyhodnocení mimo rozvahových položek, protože například některé banky jsou velmi výrazně vystaveny, pokud je o nástroje level 2 a level 3 a přitom to je něco, co není dostatečně promítnuto v rozvahách. Děkuji. Thank you. Uh, the impact... Děkuji mnohokrát. Eh, tak, dopady na změny nařízení na různé bankovní modely nebo země budou posuzovány a vyhodnocovány v tom smyslu, že my v tuto chvíli se snažíme provádět politiku nového balíčku. Takže Eh, my nyní shromažďujeme údaje pro výpočet MRL, jak jsme to dělali už v roce 2018, kdy jsme zveřejnili naši politiku, tak teď děláme posouzení dopadů, abychom viděli, jak různá rozhodnutí dopadají na trhy. Ovšem ve finále my jsme ti, kdo musí implementovat ten daný právní rámec. Banka Itália tak eh, ne, nevím, možná jsme tuto jednu studii nějak přehlédli, ale eh, nejsem si jistá, jak je to nastaveno, pokud je o různé dopady eh, různých MRL na banky. Ono jde o to, že některé banky nebo některé země nemají přístup ke kapitálovým trhům a potom se velmi obtížně stanoví ty minimální požadavky. Jedně bychom museli kalkulovat ty výnosy krok za krokem, ale v řadě zemí eh, máme třeba banky, které převážně jsou financovány z vkladů. Takže eh, v jejich aktivech eh, v rozvaze nemusí vůbec být nějaké dluhopisy a podobně. Takže tam se potom obtížně stanoví minimální živovky MRL a samozřejmě to je téma, které musíme ještě pro debatovat, ale oni tady můžou být různým způsobem nastanoveny ty eh, možnosti toho řešení. Ono tady nemusí vždycky jít o rekapitalizaci, může jít třeba o prodej, podnikatelské činnosti, převod a podobně. Takže je tady celá řada oblastí, na které musíme takto pohlížet, kterými se musíme zabývat. A ano, určitě je důležité reagovat přiměřeně. A teď mám otázku, možná mi to nebylo dobře přeloženo. Vy jste hovořil o likvidaci, to znamená, tedy, že my se rozhodneme, že už není ve veřejném zájmu zachraňovat tu banku, řešit tu krizovou situaci ale podle vnitrostátní legislativy eh, by se mělo postupovat v souladu s minimální požadavky MRL, takže už tam není žádná další úroveň. No a konečně mm, jste zmínil aktiva level 2, level 3, to znamená aktiva, kde eh, je omezený nebo žádný trh s likviditou, tak eh, toto mm, je věc, kterou SSM velmi pečlivě monitoruje a bude monitorovat a my v naší činnosti určitě se tím zabýváme, jak tady to portfolio, když tak rozdělit, jak to řešit. Čili tohle je téma, které my řešíme už od samého začátku. Nicméně je to záležitost společného úsilí mezi SSM a, a výborem SRB, tedy výborem pro jednotné řešení bankovních krizí. A poslední má slovo Jake Puk. Děkuji, pane předsedo, a také vám děkuji za to, že jste mi dal k dispozici čas ještě takto na konci tohoto bloku, za to jsem vám velmi vděčný. Já mám několik věcí. Tady předtím se hovořilo o zvýšené pravděpodobnosti Brexitu bez dohody. My jako Britové už nevíme, co se stane v příštích týdnech, nevíme to o nic více než vy. Nicméně, Navázal bych na to, co jste říkala o situaci v Londýně. V loňském roce, když Bank of England vydala instrukce týkající se případu no deal, tedy odchodu bez dohody a že by se mělo preferenčně zacházet z dluhopisy britské banky, eh, britské vlády, tak tady to sebou přináší celou řadu dopadů. To znamená, že také by se Eh, to vztahovalo na nulové rizikové hodnocení dluhopisů, ale také na to, že ono tady je veliké vystavení těch dluhopisů v rámci Swap Clear a Wise Clear a také eh, to, že je to v rámci toho mechanismu PRA. Hmm, opravdu se tady dostáváme trošku pod dvojí tlak, abych tak řekl, kdy mm, tady máme velké tlaky na kapitál a také eh, je tady, tady riziko, že přijdeme i o ty centrálně zajištěné evropské dluhopisy. Takže chtěl bych se zeptat, jak to vidíte, pokud je o ty centrální e, protistrany, co si myslíte, že by se nastalo v případě odchody bez dohody? tak já musím říci, že já když jsem mluvila o centrálních protistranách, tak to jsem vůbec nevztahovala k Brexitu. To byla taková obecná poznámka, kde jsem mluvila o těch ústředních protistranách celkově v rámci té finanční struktury, čili to byla moje připomínka, toho se to týkalo. Pokud jde o to, zda nastane Brexit s dohodou nebo bez dohody, hmm, Tady bych chtěla v první řadě říci, že my máme velmi dobré pracovní vztahy s britskými orgány. Pro nás hlavně je to tedy Bank of England a stejně tak spolupracujeme s kolegy ve Spojených státech a já doufám, že to je natolik eh, kvalitně nastavená práce, že ty pojistky jsou tam tak nastaveny, že to nebude mít na nás negativní dopady. Čili Můžeme se bavit o tom, jaké tam budou škrty a podobně, ale můj základní předpoklad je ten, že my snad najdeme způsob, abych věci proběhly hladce a ne složitě. Thank you. Děkuji. Takže tím můžeme ukončit toto eh, velmi bohaté podnětné veřejné slyšení. Děkuji paní Kenigové za její aktivní účast a to za to, jak odpovídala na ne vždy úplně jednoduché otázky. Samozřejmě, že budeme pokračovat v dialogu i v budoucnu. Takže tím končí tento bod našeho pořadu jednání. A přejdeme k dalšímu. A to je rozpočet Evropské unie na rok 2020. Máme tu stanovisko Ekonu k soudnému rozpočtu a rozpočtové pozměňovací návrhy. Kolegové, prosím, prosím. Ještě není úplný konec, máme ještě další bod. Jak říkám, je to rozpočet. který, jak asi víte, je to velice důležité téma. A já dám slovo panu zpravodaji Murešanovi. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne, kolegové protože začínáme. Chci popřát hodně zdaru všem kolegům při plnění veškerých úkolů v průběhu celého volebního období. A teď se bavíme o stanovisku našeho výboru k rozpočtu Evropské unie na rok 2020. Jak víte, je to poslední rok víceletého rámce období 2014 až 2020. A jako vždy na začátku víceletého rámce musíme eh, stlačit členské státy v radě, aby absorbovali peníze, které jsme jim dali k dispozici. A v eh, uplynulém, v posledním roce víceletého rámce, eh, v tomto uplynulém roce musíme skutečně se snažit přimět, aby zaplatili všechny a proplatili všechny ty částky, protože členské státy jsou, nejsou ochotné, ochotny absorbovat všechny ty částky a pak z toho vznikají spoždění. Oni samozřejmě zvýšili absorpční kapacitu a e, představují teď kvalitnější programy, ale je potřeba proplatit účty. Ty peníze jsou zejména z příspěvků členských států. Takže ta zásadní výzva je o tom, abychom měli Unii, která dokáže plnit své úkoly, úkoly která si dokáže zaplatit účty. Nemůžeme vyslat vnějšímu světu a příjemcům horší signál a všem těm občanům a podnikům, než Evropská unie, která neby nebyla schopná zaplatit eh, své, eh, své příspěvky. Proto my jako parlament musíme být jednotní tváří v tvář radě, obzvlášť když rada navrhuje naprosto nezdůvodněné škrty aby se snížilo to, co musí eh, platit do rozpočtu. Takže stručný přehled rozpočtu na příští rok a pak oblasti našeho zájmu, což jsou ty EZA. Takže návrh eh, rozpočtu na příští rok představuje z absolutního hlediska navýšení oproti loňskému roku, ale z relativního hlediska je to naopak snížení když to srovnáme s národním důchodem Unie. Bylo to 1,00% a teď je to 1,099, čili teď je to 0,99, je to snížení a eh, je to tudíž rozpočet, který je eh, skutečně natěsno. A přesto rada navrhuje další škrty. Například rada chce největší škrty v okruhu 1A, jímž se má financovat výzkum, inovace, infrastruktura. To jsou přesně ty oblasti, které posilují naše hospodářství a které zajišťují, by bylo odolnější do budoucna. A oni navrhují 400 milionů z, z hori, škrtnout z horizontu 2020, kde jde o inovace a výzkum. 200 milionů z eh, mechanismu na propojení Evropy, takzvaného CEFu což rovněž je něco, co potřebujeme. A rada dokonce chce škrtnout 116 milionů eur z e, iniciativy pro zaměstnanost mladých. Přitom to je iniciativa, kterou vždy parlament hájil v průběhu uplynulých let. Když je řeč o slovech, tak my e, a parlament, e, tedy a rada, souhlasíme když říkáme, že chceme silnou ekonomiku, podpořit malé a střední podniky, investovat do malých a středních podniků. A my jakožto parlament jsme ochotni také zvýšit ty částky. Jak jsem říkal od samého začátku, musíme být opatrní s tím navyšováním, protože veřejné zdroje jsou samozřejmě vzácné. Ale my plníme naše deklarace a jsme připraveni financovat více. A rada naopak eh, přistupuje ke škrtům a to je znepokojující. Takže z hlediska rozpočtových eh, pozměňovacích návrhů předložím následující. Rada navrhuje snížení o 90 milionů eur eh, v záručního fondu EFSI oproti návrhu rozpočtu. To myslím, že není na místě to, co potřebujeme na financování EFSI a proto navrhuji, abychom to obnovili znovu na tu úroveň návrhu, tak jak to původně bylo v návrhu rozpočtu. A pak eh, ten eh, podpůrný program na podporu strukturálních reform, SRSP. Oni by to chtěli snížit o 25 milionů, přitom jsou to ale finanční nástroje, které mají podporovat strukturální reformy členských států a podporovat členské státy, které tyto reformy provádějí to rovněž parlament od jak hájí. Proto navrhuji, abychom zamítli tyto škrty SRSP a naopak to vrátit, navýšit to na úroveň původního návrhu navržené komisí. A pak, předsed, pane předsedo a kolegové, eh, chce rada snížit rozpočty následujících DG, které jsou důležité pro naši aktivitu. DG ECFIN, DG pro konkurenci, DG Taxud, DG FISMA a DG Estat. A co je zajímavé, že ty částky, které škrtají, jsou stejné na úrovni všech DG, což je jednoznačný důkaz toho, že to nevychází z žádných konkrétních politických úvah, ale je to prostě to, že nejprve dospějeme k řešení a pak teprve hledáme, eh, odkud to vzít. Chceme prostě ždímat ten pomyslný citron toho rozpočtu a e, všude budeme škrtat o stejné částky u všech DG. To bychom neměli připustit, protože rozpočet to není jenom nějaká e, účetní hračka. To je nástroj skutečné politiky. Musí to tudíž vycházet z konkrétních aktivit komise, takže opět navrhuji, abychom vrátili tyto rozpočty na původní úroveň pilotní projekty a přípravné akce. V roce 2018, když jsem byl zpravodajem pro rozpočet, za celý parlament v rozpočtovém výboru navrhl jsem, abychom podpořili pilotní projekty a přípravné akce, které předložili kolegové, pokud to dostalo ohodnocení A a AB eh, Evropské komise, protože komise je vyhodnocuje. A znamená, že je dokonalý ten projekt a lze ho implementovat bez váhání. B znamená, že je dobrý, lze ho implementovat s drobnými změnami. A C a D pak už znamená, že ten projekt buď je neimplementovatelný, nebo už je něčím pokrytý něčím jiným. V letošním roce doporučuji, abychom postupovali tak jako v uplynulých dvou letech, to znamená, abychom podpořili pilotní projekty, které jsme obdrželi, když komise říká, že jsou dobré a mohou být financovány. A ještě úplně na závěr, pane předsedo, abych poukázal také na EZA. Takže můj názor je, že potřebujeme dostatečné financování těchto EZA, eh, které musí se zaměřit na uh, úkoly, které jim byly vyčleněny těm uh, dozorčím orgánům. A to je samozřejmě něco, co po té, co jsme to probrali s, se zpravodajem pro agentury, tak je to na místě, eh, ty, tyto evropské dohledové orgány, to musíme každopádně hájit. No a to je vše z mé strany. Ty naš, naše priority jsou samozřejmě implementace evropského semestru, dalšího prohloubení eh, trhu, kapitálové trhu a eh, z hlediska harmonogramu, než se eh, odebereme na prázdniny, dovolenou máme ještě často upravit, budeme se potom o tom hlasovat v září, no a pak mohou proběhnout rozpočtové návrhy a Eh, pak se bude hlasovat o všech rozpočtových návrzích na konci září. Děkuji. Děkuji, i, z, i když běžně je to eh, samozřejmě předseda, kdo eh, oznamuje harmonogram, ale chápu, protože musíme končit dřív, už do pěti, takže jsme se snažili ušetřit čas. Ale to je to nepřijatelné, všechny tyto škrty a to, že na jednu stranu děláme Eh, legislativu a přidělujeme úkoly našim DG agenturám na druhou a chceme, aby plnili tyto úkoly a na druhou stranu jim bereme peníze, No to je přece nepřípustné, takže já doufám, že tento výbor bude jednotný eh, právě v tom smyslu, jak jste to popsal, bez ohledu pak na ty podrobnosti jednotlivých stanovisek. O tom se bude diskutovat pan Fernandez. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl velice poděkovat panu zpravodaji Murešanovi za první návrh stanoviska, který podle mě je velmi dobře vypracován. A nejprve bych eh, chtěl říci následující. My jsme jasně řekli, že rozpočet je jeden ze zásadních nástrojů pro to, abychom implementovali naši politiku. A Moje skupina by chtěla říci, že velkým cílem pro nás je boj s daňovými úniky a daňovými podvody. To je velká investice a proto chceme podpořit evropské kroky, v této oblasti, protože tím vlastně zajistíme lepší příjmy pro financování kroků Evropské unie a veřejných služeb Evropské unie. A právě proto společně se Zelenými a skupinou Obnova Evropy navrhujeme novou daňovou observatoř, která bude specializovaná, která bude nezávislá a která zajistí lepší přístup k údajům a poskytne Eh, politickým rozhodujícím činitelům kvalitnější údaje a podklady. My eh, doufáme, že tato iniciativa bude podpořená, protože je přínosná pro nás, pro všechny i pro všechny evropské občany. Také bych chtěla navrhnout zvýšit alokaci eh, zdrojů pro evropské dozorové orgány. Loni v Dubnu se Evropská unie rozhodla navýšit jejich odpovědnost a vylepšit strukturu eh, evropských dozorových orgánů v oblasti bankovnictví, finanční trhu, pojištěvnictví a penzí. Moje skupina konkrétně tlačila na posílení evropského dozorovacího rámce v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování teroristické činnosti. Takže je potřeba na toto vyčlenit dostatečné zdroje, protože jinak z toho zůstanou jenom slova a záměry. Zároveň také bych chtěl říci, eh, že jménem zpravodajů stínových zpravodajů se musíme zajistit, aby rozpočet pro 2020 opravdu reagoval na požadavky a potřeby našich občanů a zajistil co největší eh, inkluzi a záběr našich aktivit. Děkuji, Luis Garicano. Děkuji, pane předsedo, děkuji a Děkuji mnohokrát panu zpravodaji za vynikající práci, kterou tady odvedl. Je to opravdu velmi dobrá zpráva. My souhlasíme s vašimi názory, že priority Unie musí být podpořeny dostatečnými zdroji a musí na pomoci modernizaci evropské ekonomiky a také boj s finanční trestnou činností či boj s klimatickými změnami, je potřeba tam vyčlenit dostatečné finance. Také musíme zajistit dostatečné financování pro evropské dozorové orgány. Konkrétně navrhujeme také agenturu, která bude bojovat s finanční e, kriminalitou a praní špinavých peněz. Doufám, že na to najdeme dostatek prostředků v rozpočtu. Jeden e, z našich e, členů má pocit, že to není možné. Pokud je o ten časový rámec, co jste zmínil na konci, tak musím říci toto. Ten, ta lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je extrémně krátká a hlasování už začátkem září, to je opravdu velice napjaté. Chci se tedy zeptat, byla by možnost s tím něco udělat? Děkuji. Já to technicky ověřím, toto, říká pan předseda. Děkuji. Dále má slovo Sven Gigol. Děkuji. Nejprve bych eh, za nás také chtěl velice poděkovat za předloženou zprávu, která představuje dobrý základ pro naši diskusi a já už nechci znovu zacházet do detailu. Myslím si, že pokud jde o rozpočet evropských dozorových orgánů, měli bychom využít toto stanovisko a jasně ukázat, že vážně bereme, když předseda EBA, který se zrovna ujal funkce říká, že s těmi zdroji, které má k dispozici EBA, není schopno plnit své úkoly v oblasti boje proti praní špinavých peněz. To musíme brát velice vážně. A když se podíváme na rozpočet evropských dozorových orgánů, tak měli bychom využít toto stanovisko a přispět tak, abychom pomohli vyřešit tento problém. Druhá věc. Vidím tady také možnost k vylepšení při eh, financování Eurostatu? To je dlouhodobá otázka. Pane předsedo, vy přece víte, že my už jsme o tomto obsáhle debatovali v rámci vaší zprávy. Jedna z největších výdajových oblastí je právě rozpočet Eurostatu. Oni odvádějí velmi dobrou a důležitou práci, ale ty data předkládají opravdu hrozným způsobem. Takže když běžní lidé chtějí eh, využijí to, co my financujeme, tak jsou velice frustrováni. Měli bychom se tedy snažit využít ten rozpočet k tomu, abychom trošku na ně zatlačili, aby jejich webové stránky byly konečně více uživatelsky příznivé, tak aby běžní studenti mohli pracovat s těmi daty a nemuseli na to mít rovnou MBA ze statistiky nebo nějaký jiný titul. Takže tady vidím velký potenciál ke zlepšení. Potom Další věc, také je tady komunikační rozpočet pro eurozónu. My víme, že často jsme kritizováni, nebo spíš také jsou nám kladeny takové určitě kritické otázky, pokud je o fungování Evropy a účastníme se různých debat. A já myslím, že ten rozpočet, který na to máme vyčleněný, tak tady můžeme, eh, bychom měli čekat toho více a podrobnější a také uživatelsky příznivější informace. A konečně v neposlední řadě také jsme tady hodně pracovali na účetních orgánech a máme tady několik parlamentních rezolucí, kde vidíme pozitivní vývoj s EFRAKem, ale nevidíme už stejný pozitivní vývoj, pokud je o ISSB. Zároveň jsou tady stále nenaplněné požadavky parlamentu, takže já si myslím, že bychom měli vyčlenit aspoň symbolickou částku do rezervy, abychom mohli mít takovou kvalitnější debatu s těmito subjekty a zajistit lepší demokratickou odpovědnost. Děkuji. Děkuji. Gunnar Beck. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodajovi za naprosto jasné formulace. Dovolte tři připomínky k tomu. Za prvé, a to je známo, v naší frakci máme jistou intelektuální rezistenci vůči takovým akcím, že harmonizace vždycky znamená zlepšení, že? Není liž pravda, možná, že to tady neslyšíte moc rádi, ale my spíš spoléháme na svobodnou soutěž. Potom ještě dvě připomínky. Eh, k odstavci 2. Tady se hovoří o koordinaci a kontrole makroekonomických politik v Evropské unii a tím pádem také v členských státech. Rád bych připomněl, že smlouvy zakladající Evropské unie Evropské unii a všem institucím nedávají ani exkluzivní výlučnou, ani sdílenou kompetenci v oblasti finanční politiky, maximálně subsidiární a dobrovolnou roli. To znamená, jak si slovo kontrola jde nad rámec subsidiární role, kterou mají evropské úřady. A potom se tady ještě také praví, že evropské orgány by měly být dostatečně finančně vybaveny. Eh, ovšem i zde je třeba připomenout, že Evropská unie kromě tedy DPH, eh, kterou spravují členské státy, eh, Evropská unie vůbec nemá co pohledávat v daňové politice. Děkuji, děkuji také za to kreativní výklad smlouvy, ale můžu vás, můžu vás ujistit, že multilaterální dozor, to znamená jedna ku jedna, jedna ku šesti a eh, nebo jedna na jedna šest a není to určitě eh, v oblasti té kompetence, jak to uvádíte, čili je to spíše sdílená kompetence. Každopádně to by byla taková zajímavá debata, kterou dnes nepovedeme. Dále má slovo Derk Jan Epping. Děkuji, pane předsedo. A e, děkuji také mnohokrát panu zpravodaji za předložený návrh stanoviska. S potěšením konstatuji, že podporuji to, jaký důraz klade na vysoce kvalitní investice a růst podpora růstu, to je něco, s čím EKR určitě souhlasí, ale opravdu záludné budou ty detaily, protože jde tady potřeba zajistit rozpočtovou obezřetnost, eh, racionalizaci na všech úrovních. Jestliže chceme, abychom co nejlépe využili zdroje evropských občanů a přinesli skutečnou hodnotu za vynaložené prostředky, eh, jedná se o to, jaké to vše bude mít rozpočtové dopady. Dělalo se to opravdu hodně uspěchaně a z toho důvodu EKR chce věnovat velkou pozornost provádění jednotlivých úkolů. A musíme zajistit, že evropské dozorové orgány ponesou příslušnou odpovědnost. A konečně s potěšením konstatuji, že zpravodaj tam zakomponoval návrh rady na podrobnější eh, rozpis vynakládání ze strany Eh, komise. To jedině zvýší transparentnost. Děkuji, pan Gusmar. Eh. Děkuji. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji. Chci poděkovat za jeho stanovisko, který na, které nám předložil. Sdílíme jeho názor. Tento výbor se musí skutečně velmi postarat o to, aby byly odstraněny ty škrty a po případě se soustředit na priority. Zejména musíme být proti škrtům v oblasti výzkumu a inovace, protože to by nás zavedlo na naprosto nesprávnou cestu mimo doporučení Evropské unie. Je třeba, abychom bojovali proti daňovým unikům. Mm, protože peníze, které by se vlastně získaly těmi úsporami, by nepřinesly kýžený efekt, protože bychom neměli dostatečně prostředku na boj proti daňovým unikům a také na boj proti změnám klimatu. To by se mělo promítat do všech oblastí politiky, mm, zejména tedy v naší politice rozpočtu. Eh, také politika koheze, politika soudržnosti. Tady musíme velice dbát, aby nebylo příliš mnoho škrtů. Chcete nějakým způsobem reagovat? Rozpravdy. Chci jen poděkovat kolegům a chci říci, že se těším na to, že na tom budeme pracovat, přitom tedy, že bych měli alokovat věci rozumným způsobem, ale tak, abychom přitom posilovali ekonomiku a zaměstnanost. A pak jsou to samozřejmě dozorčí orgány, které spadají pod, naše pravo, pod naší pravomoc. Musíme najít rovnováhu mezi tím, aby měli dostatečné zdroje a abychom přitom, aby přitom byli schopni plnit cíle, které mají. A teď pokud jde o časový eh, rozvrh, tak to jsme prověřili a je těžké prodlužovat tu lhůtu. Místo v poledne to může být v pět odpoledne. Den maximum, co můžeme dělat. Takže 25. července 5 odpoledne a e, pak budeme v září 4. E, září Budeme zvažovat ty pojmenovat po změňovací návrhy. Já se mluvám, ale jakožto členka výboru ITRE vím, že tam bude prodlení až do 5. září, takže mm, tedy možnost prodloužení. No protože to musí být 4. Tam bude, se bude hlasovat na zasedání výboru. Takže tak to je. Takže tím, tím můžeme tento bod uzavřít. A příští zasedání bude tedy 4. 5. září. Bude to důležité, protože budeme mít slyšení kandidátky na um, prezidentku Evropské centrální banky, tedy paní Lagardovou. A pak samozřejmě nás čeká rozpočet, to je také neméně důležité. A budeme hlasovat, budeme mít slyšení, paní Lagardová, pan Merš a pak hlasování odpoledne o ECB i o rozpočtu. Tím můžeme uzavřít dnešní jednání. Hodně štěstí v průběhu vašich prázdnin, musíme si trochu odpočnout po kampani. Takže doufám, že se vrátíte osvěžení a připravení na eh, obnovení naše, naší práce. Konec. Tím končím jednání.